Usaďte se, prosím. Zahájíme hlasování. Nejprve mám dvě informace. Paní Teocharus opustila frakci EPP a k 8. březnu 2016 se stává členkou frakce EKR.